Eh, eh, se zasedáním a první bod programu to je interpelace na komisi ohledně diskriminace na základě kast a eh, je to od výboru pro rozvoj. Dobře, takže Eva Jolie, autorka otázky je zde, jak vidím, a má pět minut, aby mohla eh, vystoupit. Tak Evo, máte slovo. Pane eh, předsedo, mm, paní vysoká zástupkyně, milí kolegové, apartheid, to je eh, termín, který eh, kromě toho, že kvalifikuje svůj určitý režim, tak také evokuje diskriminaci a ponižování, které bylo využíváno v roce 2006 bývalým indickým prezidentem Mahomadem Singhem, a když hovořil o podmínkách těch takzvaně nedotknutelných ve své země. I přes tu šokující prohlášení, i přes zrušení nedotknutelnosti na základě indické ústavy, tak v podstatě pořád ještě doktor Ambekar Eh, toto prosazuje i přes zákon 200, eh, 260 eh, milionů lidí je předmětem růz a ti, kteří je páchají, jsou beztrestní. V Indii od roku 2001 až 2005 tři ženy takto byly znásilňovány každý den. Je to zločin, tento zločin, ten eh, dalí to, eh, ten k tomu dochází každé tři minuty a miliony občanů nemohou uplatňovat své právo, svá práva a své svobody jenom proto, eh, že se narodili, jak se narodili. Hm, a já zde předsedám výboru pro rozvoj a my jsme chtěli opět tuto otázku položit, protože tato diskriminace založena na kastách je lidsky nepřijatelná a je v rozporu s, mezinárodními práv, s mezinárodním právem a s lidskými právy a je to i strukturální příčina nerovnosti a chudoby. Tento apartheid má sociálně, ekonomické Eh, důsledky. To znamená, že oni nemají přístup k důstojné práci, jsou vyloučeni z systému jako školství, zdravotnictví i policie a justice porušuje jejich základní práva a ne, nebo aspoň je nerespektuje jenom 10% eh, žen eh, dalit jsou eh, vzdělávány a mm, tyto podmínky extrémní chudoby jsou lidsky nemožné. A zde v Indii mm, ten vývoj ukazuje, že se to nezlepšuje a tento, tyto případy rostou od 90. let a v podstatě takto i to ukazuje, že rozvojové politiky naše selhaly, protože často ignorují tento problém a mm, mm, tyto země nemají vůli to řešit, naopak zavádějí eh, politiky, sice zavádějí politiky diskriminace a e, pozitivní akce, ale selhává to. Proto Evropa musí uznat, že zde tato diskriminace založená na kastách existuje, že to je odlišná forma diskriminace. Je to diskriminace sociální a náboženská, o které je to třeba odlišit. Je to typy, je to jiný typ diskriminace na základě kast, je to segregace. Je třeba, aby i naše rozvojové programy to vzaly více do úvahy. Efektiv, efektivita, účinnost naší pomoci musí být zintenzivněna naše zahraniční politiky musí být souladu s rozvojovými politikami, což znamená nejenom, že musíme vyhodnocovat eh, dopady eh, tohoto na naše obchodní dohody či investiční dohody, ale kromě toho ještě je třeba i zde vždycky do těch smluv dávat doložku eh, o diskriminaci na základě kast. Nedávné události v Bangladeši když ne, nemohou a již nám musí bránit e, tomu, abychom zavírali oči, protože vlastně tak přímo či nepřímo participujeme na otroctví těchto e, lidí, lidských bytostí a to není udržitelné politický dialog, obchodní vyjednávání, strategie a e, akční plány v oblasti lidských práv, bilaterální samity, všechny možné příležitosti je třeba využít proto, aby Evropská unie podporovala společné iniciativy s cílem vymítit diskriminaci založenou na kastách je to tedy eh, eh, sam o sobě diskriminace, odlišná od ostatních. A je to tedy naše odpovědnost chránit práva diskriminovaných, ostracizovaných, tedy stigmatizovaných eh, diskriminovaných kategorií lidí, a, protože diskriminace nezná hranic a především je třeba chránit i u nás Eh, romskou komunitu, protože romská komunita v našich členských státech také je předmětem rasismu eh, a také jsou vyloučeny ze systému eh, hospodářského, ze zdravotnictví, ze školství. Tedy Evropská unie se třetími zeměmi musí zahájit konstruktivní upřímné diskuze, abychom skoncovali s každou formou diskriminace, která je brzdou rozvoje. Děkuji, děkuji paní Jolie paní předsedkyně výboru pro rozvoj a nyní dáme slovo paní komisařce Malstremové, aby odpověděla na otázku, se kterou přišla paní Eva Žoli za eh, jménem svého výboru, tak proto prosím máte slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi poděkovat Evě Žoli za to, že položila tuto otázku, abych eh, mohla se vyjádřit i za vysok, paní vysokou představitelku k tomuto ožahavému problému. Samozřejmě, že my všichni chceme bojovat proti všem formám diskriminace. Je to priorita v boji proti porušování lidských práv i v rámci nového akčního rámce. A um, služba pro vnější činnost a komise jako taková se snaží mnoha způsoby podporovat boj s um, diskriminací na základě kasty a je to součástí naší pravidelné aktivity eh, a dialogu se zeměmi jako je Indie, Nepal, Bangladeš, Pakistán a také Mauritánie, což jsou země, kde tento problém existuje. Řešíme eh, tuto diskriminaci a její následky prostřednictvím ruského nástroje pro demokracii a lidská práva a dokument z 2011 až 13 explicitně hovoří o diskriminaci na základě kast. Uvedu příklad. V Indii je eh, kastovní diskriminace dlouhodobým problémem. Evropská komise vydala prostředky na, eh, v hodnotě 4 milion na, milionů na eh, projekty na ochranu dotčených osob. Máme také víceúrovňový přístup, který bere v potaz i socioekonomickou emancipaci obětí. Snažíme se zvýšit jejich přístup ke vzdělávání, menšinovým e, právům a tak dále. V Bangladeši Evropská unie financuje několik projektů, které se zaměřují na práva těch nejzranitelnějších. Financujeme také projekty, které mají usnadnit přístup obětí ke spravedlnosti. Na to vynakládáme 30 milionů eur na projekty v Bangladeši a v Pakistánu, jejímž, jejich smyslem je zlepšit fungování spravedlnosti justičního a policejního systému na místní úrovni. A pokud jde o humanitární pomoc, tak ta je vždycky nediskriminační, vychází z potřeb a věnuje největší pozornost těm nejzranitelnějším. Takže humanitární kroky Komise v jeho východní Asie řeší eh, případy a pomáhají i těm nejnižším kastám. Na vícestrané úrovni jsme aktivní v kontextu OSN a přispěli jsme k fungování podvýboru OSN na ochranu lidských práv a také jsme přispěli k rozpravě v rámci procesu periodické přeskumu v OSN právě ve vztahu k těm výše uvedeným státům. Dámy a pánové, diskriminace na základě kasty je pro Evropskou unii velkou prioritou. Bojujeme proti tomu a snažíme se, aby to bylo součástí naší širší strategie proti diskriminaci obecně. Máme k dispozici řadu nástrojů, jako bilaterální dialogy a finanční nástroje na pomoc občanské společnosti používáme je flexibilně a pro, po, pomocí řešení šitých na míru daným zemím. Děkuji, Sosolio, já vím, jak, si, jak se v tom angažuješ, takže to nás uklidňuje, že se bude správně řešit toto dramatické téma. A nyní zde máme řečníky, kteří vystupují za své politické skupiny a především za skupinu EPP. Lidovce na dvě minuty má slovo kolega Svensson herr talman! Děkuji. Diktátorské eh, režimy s gustem diskriminují své populace, ale pokud jde o demokracie nebo země, od kterých očekáváme demokratické struktury, tak eh, u těch je to naprosto nepřijatelné. Musíme o tom hovořit, kdykoliv se to objeví. Je pravda, že to nemáme na pořadu jednání příliš často, ale neuvěřitelné, že některé země mají na svém území segmenty populace, které považují za naprosto nedotknutelné. A to přitom je de facto polovina populace Evropské unie z hlediska počtu, takže to je obrovské množství a my musíme zajistit, aby se chování změnilo. Kdykoliv hovoříme o obchodních či jiných vztazích, tak na toto musíme upozorňovat. A myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby ženy a děti byly zavírány v klecí, eh, z které vlastně není úniku. Jsem rád, že byla tato otázka položena, že ji máme na programu, ale nepřipustme, aby to touto debatou skončilo. Musíme dál se snažit tyto věci prosazovat i prostřednictvím OSN, jejich chartu tyto státy podepsaly, přestože tedy jsou součástí systému OSN, ale zklamávají vlastní populaci. Kastovní systém musíme kritizovat jako něco naprosto neakceptovatelného. Paní předsedkyně, musíme se ze všech sil vynasnažit, aby základní hodnoty a lidská práva byly skutečně naší prioritou. Děkuji, pane Svensson, za socialisty. Na dvě minuty má slovo pan Michael Cashman. Rád vás vidím v předsednickém křesle, kdy, kdykoliv hovoříme o základních hodnotách. Já se připojuji k tomu, co řekla paní Jolie a pan Svensson. Skutečně v našich vnějších nebo vnitřních činnostech nemá kastovní diskriminace žádné místo a doufám, že vyšleme silné poselství. Já, paní komisařko, znám vaši aktivitu, ale musím vám říci, že přesto selháváme. Jestliže máme všechny ty nástroje, které jste uvedla, a 220 milionů lidí stále podléhá diskriminaci pouze na základě své kasty, pak je jasné, že svůj úkol neplníme. Takže my trváme na tom, aby ve všech našich vnějších eh, dohodách, eh, asociačních dohodách a obchodních dohodách byla doložka o lidských právech a tam, kde eh, to připadá v úvahu, tak uvést i kastovní diskriminaci. Protože když si kupujeme ta trička a košile z Pakistánu, z Bangladéše, ehm, která byla vyrobena těmi nejchudšími, tak v podstatě jsme tím proti těm, kteří diskriminují tím je oslabujeme, oslabujeme mezinárodní dohody, které jsme podepsali. A přitom ženy a dívky jsou, eh, trpí tedy pod tímto jehem, jsou v otrockých ehm, poměrech. A teď eh, ke konci našeho volebního období jsem rád, že se všechny politické skupiny sešly a že řekly, dost to nemůže dál pokračovat ale musíme říct našim občanům, je důležité sledovat, kde kupujeme naše trička, ponožky a obleky. Protože pokud tyto státy nebudou uplatňovat mezinárodní standardy lidských práv a budou nadále diskriminovat na základě kast, pak bychom je individuálně měli bojkotovat a ne s nimi obchodovat. Děkuji, Michaele. A za liberály má slovo na dvě minuty pan Donskis. Pane pirmininke, pane Europas komisař. Pane předsedo, paní komisařko, Diskriminace na základě kast, to je jeden z největších paradoxů 21. století. Svět se zmenšuje a e, chceme e, e, mít tedy svět, který všechny propojí, kde bude budou hranice a kde naše hodnoty se stanou mezinárodními, globálními a chceme, aby všichni mohli uplatňovat svá základní práva, což neplatí pro tyto kasty, takže tady jde o to, abychom eh, eh, Nelze, ale už nelze tedy vysvětlovat diskriminaci na základě kast pouze podle náboženství, tak to bychom opomíjeli eh, problém jiných zemí. To se netýká pouze Indie, ale dalších částí světa. E, náš boj proti této diskriminace se musí stát jedním ze standardů našeho jazyka při jednání se třetími zeměmi. Diskriminace na základě kast musí být e, kvalifikovaná jako samostatný typ diskriminace, eh, eh, odložená od jiných diskriminací na základě sexuální orientace, na základě tedy vyznání a podobně. Dnešní diskuze o tomto usnesení je významným krokem tímto směrem, ale třeba ještě hodně udělat, aby 260 milionů lidí na celém světě, kterých se týká tento problém, aby jednoho dne mohli žít důstojně a uplatňovat veškerá svá práva. Ještě jednou bych chtěl apelovat na instituce EU, aby bojovali proti této diskriminaci systematickým způsobem na všech úrovních ve svých strategiích lidskoprávních, ve svých dialozích se partnerskými zeměmi i v rámci Rady pro lidská práva OSN. Apeluji na kolegy, aby podpořili toto, toto usnesení a aby neopomíjeli eh, eh, důstojnost lidí, což je součást naší evropské identity. Děkuji. Děkuji kolego a za zelené minutu a půl má pan Jean Lambert. Eh, paní, paní, paní, omlouvám se, paní Jean Lambert. Děkuji. Děkuji. Já tady také hovořím eh, jako zprávkyně eh, Dale Solidarity Network a eh, předsedkyně delegace pro jihovýchodní Asii, kde je řada dotčených zemí. samozřejmě jsem chtěla podpořit, co říkali kolegové. Je třeba se postavit proti diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě nebo souhlasu. Nikdo nemá být, nikomu nemá být odepírána voda eh, eh, nebo eh, vzdělávání a použití svého nadání kvůli příslušnosti k kastě. To zejména v týdnu, kdy si připomínáme mezinárodní dívky, je relevantní. Byli jsme svědky přijetí legislativy v Nepálu, která se postavila proti, proti diskriminaci. Určitá evropské, evropské projekty pomohly ale eh, aby se to eh, stalo eh, součástí skutečného kulturního posunu a uchytilo se to, musíme se snažit podporovat lidi, to je velice cené. Nicméně je třeba, aby ta práva byla zakotena nejenom v ústavách, ale také, aby se uplatňovala při prosazování zákonů. Podívejme se do vlastních řád Británie nedávno. Diskriminaci na základě příslušnosti kastě Eh, učinila eh, součástí své eh, legislativy, respektive boji s ní. Čili je to věc, ke které musíme přihlížet ve svých vlastních zemích, stejně jako v cizích. Děkuji, paní Lamberte. A poslední řečník za frakce, to je pan Gustafsson, který bude hovořit za Evropskou sjednocou levici a severskou levici a jak víme, on je i předsedou výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Pane Gustafsone, máte dvě minuty na svůj příspěvek. Ano, děkuji za tento úvod. Takže já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce Malstrom. Je těžké ještě říct něco nového po tom, co řekli mý kolegové. Nicméně je tu jeden aspekt, který považuji za důležitý, a to je něco, co se děje v mnoha zemích. Když eh, se říká o tom, že dalické ženy jsou nesmírně zranitelné, tak eh, oni jsou diskriminovány, protože jsou chudé, protože jsou ženy a protože patří mezi dality. Až 50 procent dětí není, není vůbec, eh, jejich dětí není vůbec registrováno při narození, takže je pak těžké je chránit proti prostituci, proti obchodování s lidmi, proti nuceným sňatkům. A velmi málo kdy se zaznamenává násilí proti dálitům. Orgány eh, příslušné mají o ně jen minimální zájem. Takže myslím si, že můžeme dělat více, můžeme s těmito státy hovořit, můžeme s nimi vést dialog, můžeme mít programy. Já vím, že Cecílie se angažuje v této oblasti, ale myslím, že můžeme dělat mnohem víc. Můžeme spolupracovat se stávajícími organizacemi občanské společnosti, to je zásadní, zejména pokud jde o organizace žen, protože ty mají velké zkušenosti. Musíme dělat naprosto všechno, co je možné, abychom vymítili kastovní diskriminaci ze všech zemí. Děkuji, tím jsme skončili s řečníky, kteří hovořili za politické skupiny a nyní začíná e, seznam kolegů, kteří budou hovořit sami za sebe a jako první na dvě minuty má slovo pan Gay Mitchell. Děkuji, pane předsedající. Rád bych také poděkoval eh, naše, naší předsedkyni eh, výboru Evě Joliové eh, za to, že poukázala na diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě ve své zprávě. Myslím si, že tady se může sjednotit celý parlament za touto otázkou. Rád bych podpořil Michaela Cashmana v tom, že opravdu musíme být mnohem iniciativnější, musíme bojkotovat země, které i nadále ale zacházejí lidmi, tím, s lidmi tímto způsobem. Eh, souhlasím se zprávou v tom, že Evropská unie musí eh, uznávat diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě jako eh, formální formu diskriminace, která je podobná jako diskriminace na základě pohlaví v náboženství, v rasy a kultury. Eh, hovořili jsme tady o eh, dalických dívkách, eh, které jsou, patří k nejzneužívanějším, jsou předmětem polootrocké práce sexuálního otroctví, sexuálního vykořišťování. Podívejte se, my jsme v 21. století a tohle je mimořádná věc. Nicméně tahle kastovní diskriminace není omezená jenom na Azii. Já jsem hovořil s mladým mužem z Dublinu, jmenuje se Robin, je to Aziat a, říkal mi, abych na to poukazoval, protože v některých částech Evropy tenhle trend pokračuje. Takže já jsem nesmírně rád, že naše předsedkyně vyvíjela eh, v tomto iniciativu, eh, zařadila tohle na pořad jednání a je tady i jednoznačně eh, napříč stranami souhlas v tom, že bychom se měli postavit této otázce, která příliš dlouho zůstávala neřešená. Děkuji. Paní Zita Gurmaj, máte minutu. Uh, Děkuji. vám, pane předsedající, vážený pane komisař, paní komisařko. Uh, kastovní diskriminace je uh, realitou pro více než 260 milionů lidí na světě a jedná se o jedno z nejrozšířenějších porušení základních lidských práv. Děvčata a ženy jsou z nejzranitelnějších obětí tohoto, protože také čelí jiným formám diskriminace, včetně sexuální zneužívání zneužívání. Děti jsou také velice eh, ohrožené eh, prodejem a sexuálním zneužíváním eh, navzdory indickým nebo nepálským zákonům realita dalitů je tvrdá a nový legislativní rámec nebude jistě uplatňován, nebo s jistotou uplatňován. Práce mm, No, poku, po, jako rád bych se zeptal, a jak chce komise tlačit na efektivní implementaci příslušných předpisů a, a také e, nejedná se jenom o jihovýchodní Asii. Například e, řada žen e, dalitů pracuje v pracovních poměrech, které po, připomínají otroství a některé továrny, které je zaměstnávají, vyrábějí oblečení pro západní země. To nemůžeme přijmout. Děkuji, to. Na minutu má slovo pan Phil Benjen. Ano, děkuji. Myslím, že tato otázka k ústnímu zodpovězení je vítaná. Není to poprvé, kdy to máme eh, na pořadu jednání a bohužel to není ani naposledy. Chápu, že eh, nedokážeme změnit situaci ze dne na den, ale také, že úroveň pokroku je nedostatečná. Stovky milionů lidí, kteří jsou vystaveni této diskriminaci každý den, jsou toho dokladem. V některých zemích Bangladeši jsou tomu vystaveni dokonce nejenom hinduisté, ale také muslimové i buddhisté. V Pakistanu mají dálité omezený přístup k účasti na politickém životě. A to je nepřijatelné. Mnoho z nich patří zároveň mezi náboženské menšiny, takže jsou dvakrát diskriminováni. A já teď nežádám v komisi ASVČ o e, takový paušální vývoz evropského modelu, ale alespoň o vývoz našich eh, hodnot demokracie a lidských práv, protože to nelze považovat za imperialismus v jakékoliv formě. Kolega Tiny. Děkuji, kolego. Minutu nyní má slovo Partina, Martina Anderson. Já jsem velice ráda, že toto téma se zde řeší a já odsuzuji porušování lidských práv eh, proti 260 milionů lidí na celém světě, podle našich odhadů, kteří trpí touto kastovní diskriminací. No, systém kast je nespravedlivý, protože lidé jsou si nerovní, je to hierarchie ve společnosti a někteří jsou považováni, považováni za eh, méně než lidské bytosti. A eh, potom zde máme ty takzvané nedotknutelné a, mm, a ti eh, tedy zneužívají ty ostatní, kteří musí plnit ty nejhorší úkoly a v podstatě jsou extrémně chudí a slouží jim. Takže zde té diskriminace eh, na základě kast by měla být eh, standardní klauzulí v našich smlouvách eh, o obchodních kontaktech, v našich smlouvách o přidružení a je třeba bojovat proti diskriminaci, i mm, protože žádné společenství na celém světě nemůže být vyloučeno z této ochrany na základě lidských práv. Děkuji, Martino. Dvě minuty na svůj vstup má slovo paní Eh, Omen Reuten. Děkuji eh, mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda skonstatoval, že eh, je tady velký pocit koncenzu v parlamentu ohledně zprávy paní Žoliové. Myslím si, že ona také velice dobře poukazuje na to, jak velký ten problém je. Když tady hovoříme o diskriminaci na základě kastovnictví, tak hovoříme o lidech, eh, kteří od eh, kvůli svému narození eh, jsou poznamenáni po zbytek života a proto je třeba s nimi jinak jednat, si myslí ostatní. A to je porušením těho základního lidského práva, protože přeci chceme, aby každý měl stejná práva a chceme svobodu náboženství, svobodu přesvědčení, svobodu pro rozvoj vlastního života a nechceme, nechtěme, aby eh, eh, kastovnictví vedlo akorát k eh, chudobě a bídě v jiných zemích. Nějakých 260 milionů lidí je tím postiženo podle odhadu. Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě je hluboce zakořeněna v společnostech, kde k ní dochází. Dokonce i když tam jsou přijímány zákony k ukončení této praktiky, tak je tady beztrestnost a nedostatečné naplňování takových zákonů a kastovní systém proto stále přetrvává. A můj kolega Mitchell eh, právě řekl, musíme eh, všemi možnými prostředky, které máme k dispozici, jednat. A já si proto také myslím, eh, a už jsem o tom sama krla několik otázek, v například službě pro vnější činnost, že i prostřednictvím našich velvyslanectví musíme eh, toho dělat eh, mnohem více. Nejenom proto, abychom informovali o, to, co, o tom, co se děje, ale také, abychom naplňovali eh, drobné projekty na boji s kastovnictvím. Pane předsedo, já si myslím, že při našich jednáních s danými zeměmi a, musíme jít daleko za rámec stávajícího dialogu o lidských právech. Musíme se dotýkat těchto témat každá ta země by každý rok měla být tázána, co dělá, jaké projekty stimuluje a jak se staví vláda proti diskriminaci a k boji s ní. Ria. Děkuji, Rio. Pan Čarnecký, který e, měl hovořit za konzervativce a reformisty, tady nebyl v té chvíli, ale on mm, požádal, že bych chtěl hovořit na konci, ale já ho tady nevidím teď ani, takže přejdeme rovnou ke, k těm kolegům, kteří eh, požádali e, o slovo v rámci Catch the Eye a jako první je to kolega Sean Kelly. Máte minutu. Děkuji. Ano, myslím si, že je důležité, že se o tom dnes bavíme. Zejména vzhledem k tomu, že můžeme nyní zajistit skutečně uznání základních lidských práv všude ve světě mnohem lépe a rychleji než kdekoliv jinde. Říká se, že všechny, všichni jsou eh, narozeni všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. To je něco, co existuje všude, dokonce i v našich zemích, ale tam, kde existuje kastovní diskriminace, jakmile je někdo narozen, tak už rovný není a zůstane tak po celý život. To je nepřijatelné. A chci navázat na to, co řekl pan Mitchell. Je dobré navázat na jeho práci, kterou dělal mnoho let, pokud jde o rozvoj Čili máme zajistit, aby musíme zajistit, aby rozvoj skutečně pomáhal respektování lidských práv všude ve světě. Děkuji, Šoné. A kolega Paul Murray má slovo. Murray. Thank you, President. Děkuji. Pokud nejste považováni za člověka, pak na vás samozřejmě lidská práva neplatí a tak je to, to řek, řekla jedna slavná dalická aktivistka, to je právě přesně to, čím jsou postiženi tito všichni lidé, těch 260 milionů lidí, jejich znásilnění, nad kterým policie přivírá oči. Jamchal Kumari, 19-letý student, který byl vystaven útoku kyselinou a nebo další příběhy dětí, které nechápou, proč si s nimi další děti nechtějí hrát. Ale kastovní diskriminace není omezená pouze na Ázii a v Británii eh, snaha vlády blokovat nebo odkládat diskriminaci, legislativu proti diskriminaci na základě kasty, to musíme odsoudit. Samozřejmě eh, také mučení, otroctví a další problémy, které jsou s tím spojeny, jsou všude ve světě, ale Eh, na mnoha zemích, ale sílí odpor proti tomu ze strany občanské společnosti a je vidět, že můžeme postavit společnost na základě rovnosti a můžeme toto vrátit na smetiště dějin. Děkuji, kolego Marfy. Já e, také neodolám tomu pokušení něco neříct. V podstatě zde my jsme se právě vrátili e, ze Spojených národů, ze summitu o realizaci cílů, rozvojových cílů milénia. Byl tam pan Mitchell také s námi, pan Michelson, pan Kašman a já také jsme byl, jsem byl v této delegaci a toto téma já si nepamatuji, že vůbec by se o tom hovořilo, ehm, kromě toho, že někteří řečníci jenom se toho dotkli a mm, kdy se hovořilo o této největší demokracii na světě a mm, protože před světovou komunitou, jak jsem řekl, tak tato otázka v podstatě je přecházena mlčením, i když všichni víme, že to je problém. Je to eh, problém obrovské nespravedlnosti, je to dramatický problém. Já jsem, si, já jsem musel říct si tento komentář, je nás tady docela málo, takže sice ale chtěl abychom všichni si uvědomili tento jev. A paní komisařko, teď máte slovo vy, abyste uzavřela debatu, abyste zareagovala na všechno, co bylo řečeno a pohovořila za komisi. Děkuji, eh, pane eh, předsedající. Eh, děkuji vám, poslanci, za tuto otázku. Souhlasím, že aby v roce 2013 miliony lidí byly považovány za nedotknutelné a diskriminovány těmi děsivými způsoby, které všichni známe, je samozřejmě nepřijatelné. Musíme udělat všechno, co je v našich silách. Nejenom bychom zvyšovali informovanost, ale abychom s tímto bojovali. Jak říkáte, došlo k určitému pokroku. Například v Indii vláda vytvořila režim eh, s kvótami pozitivní akce pro eh, tyto kasty, aby zajistila jejich eh, politickou reprezentaci a také přístup k zaměstnanosti v státních službách. V Nepálu je nový zákon o antidiskriminaci, který je nyní implementován, byl přijat v roce 2011. To znamená, že dochází k pokroku, ale je třeba toho dělat mnohem víc. Stávající stávající nástroje, eh, které máme, se snažíme používat eh, co nejlépe, jak se vám říkala ve svém úvodním vystoupení, abychom podpořili ty nejzranitelnější a abychom eh, neustále pokračovali v našich dialozích o lidských právech s těmito zeměmi. Budeme tlačit na změnu i dále v těch nástrojích, které máme také eh, vydáváme, jak víte, výroční zprávu o implementaci Evropského strategického rámce a akčního eh, plánu boje proti demokracii, eh, boje proti diskriminaci na základě příslušnosti k kastě. Ten je plně k dispozici. Musím vám říct, že hluboce zakořeněné diskriminační postoje se samozřejmě nezmění za několik týdnů. Ono to nějaký čas trvá a proto je tak důležité, abychom Eh, zvyšovali nejenom informovanost v tamních zemích, ale i tady v Evropě. A ráda bych poblahopřála Evropskému parlamentu za eh, to, eh, k této zprávě prezident, předsedkyně Žuliové a, myslím si, že je velice třeba, aby na tyto lidi se nezapomínalo, aby dostali tvář a aby občané i v našem světě věděli, jakém rozsahu tam ta diskriminace probíhá, v jaké realitě ti lidé žijí. My budeme mít i nadále e, za úkol s touto situací maximálně bojovat. Děkuji, paní komisařko. Obdrželi jsme jeden návrh usnesení e, z výboru pro rozvoj a uzavřeme tedy diskuzi e, s tímto a potvrdíme, že hlasovat se bude dnes v 12.